Doamna președinte! Přichází paní předsedkyně. Eh, deschisă eh, Krásné dobré ráno, zahajuje naše zasedání. Prvním bodem našeho programu jsou diskuse eh, porušování lidských práv